ještě jednou se zeptám, jestli funguje tlumočení. Jo? Nemáme problémy? Prohlašuji zasedání přerušené 23. června za znovu zahájené. Po dohodě s frakcemi jsem podle článku 146 eh, 2 eh, eh, a 1 svolal tak, aby parlament mohl projednat výsledek refermy, referenda v Velké Británii. Poprvé, dámy a pánové, plenární zasedání bylo svoláno takto eh, na poslední chvíli v tomto formátu. Toto mimořádné opatření je samozřejmě eh, reakcí na eh, bezprecedenční událost a sice, že se členský stát rozhodl vystoupit ze společenství. Já vítám proto mimořádně, že zde je celé kolegium komise, včetně Lorda Hilla, a vítám zde pana předsedu komise, včetně všech členů kolegia. Je důležité, abychom zde v parlamentu v jádru evropské demokracie vedli dnes debatu k tématu, které se nás nejhlouběji dotýká. Dámy a pánové, na rozdíl od dlouhodobě vydávaných připomínek některými orgány a rozhodnutí, které bylo dosaženo ve Velké Británii, je rozhodnutím britského národa, ale je to rozhodnutí, které se dotýká všech v Evropské unii. Proto také dává smysl, aby poslanci národů Evropy zde a v této sněmovně tuto událost dnes projednali. Na začátek naší rozpravy řeknu jedno. Přes 40 eh, let eh, řada politiků a eh, zejména mnoho úředníků z Velké Británie v institucích Evropské unie pracuje. A já osobně řadu z nich znám desetiletí a společně s nimi eh, jsem eh, pracoval na eh, budování našeho Evropského domu. Proto je mi, mám zapotřebí všem kolegům, kteří zde sedí z Velké Británie, řada kolegů, řadě kolegů ve zprávě naší sněmovny v zaměstnancům frakcí, kteří s námi spolupracovali na budování evropského projektu. Eh, musím jim říci, že eh, litujeme eh, rozhodnutí hm, Velké Británie a politicky, ale lidsky, lidsky jsme s vámi hluboce svázáni. A je také jasné, že Velké Británie, kolegyně a kolegové, zejména pokud jde o mm, obranu svých hodnot je velice důležitá sama pro sebe, ale většina rozhodla, byla aktivována a je třeba ji respektovat a proto se dnes budeme také intenzivně zabývat otázkou článku 50 a jeho aktivací. Dámy a pánové, chtěl bych poděkovat jednomu zde přítomnému člověku, Eh, který eh, tu obtížnou eh, situaci konfrontuje s velice lidským krokem. Lord Hill vyvodil konsekvence a dal k dispozici svůj úřad komisaře a je zde dnes mezi námi naposledy ve své funkci. Pane Hele, já vím, že vy jste byl pro setrvání Velké Británie, nasazoval jste se v kampani za to, o toto a děkuji vám za vaše nasazení a za vaši práci v komisi. Ich danke Ihnen, liebe. Děkuji vám, milé kolegyně a kolegové. Tento signál eh, také ukazuje, na jaké straně je eh, většina zástupců evropských národů, na straně těch, kteří eh, chtěli udržet Velkou Británii v Evropské unii. Děkuji vám za tento silný signál. Zároveň je také docela jisté, že odstoupení Lorda Hilla je signálem, že procedura odstoupení začala. Dámy a pánové, nejdříve za Evropskou radu eh, vystoupí paní Hennis Plaschard. Já jsem eh, také pozval předsedu Tuska na naše zasedání, stejně jako ministerského předsedu Riteho. To ovšem eh, nemění nic na naší úctě k paní Hennis Plaschard, která zde dnes zastupuje radu a dostává slovo.